Dámy a pánové, přejdeme eh, k hlasování, ale nejdříve žádal o slovo pan Martin a paní Doyle, ale prosím žádnou rozpravu. Vážená paní předsedkyně, jako naposledy při návštěvě eh, hlavy státu eh, došlo k Eh, odlišným názorům tenkrát zasáhl předseda našeho parlamentu. Tenkrát se hovořilo o Lisabonské smlouvě. Když dnes zde hovoří prezident který byl zvolen ve svobodné zemi a když jeho projev je eh, přerušen, tak se předseda parlamentu proti tomu nepostaví a já si myslím, že to je své vole a myslím si, že bychom proti tomu měli mít nějaká opatření. Paní Doyle. Poté pan Schulz. Paní předsedající, mám procedurální připomínku. Ano, pokud eh, dovolíte, chci poděkovat paní předsedající. Myslím, že poškozuje důstojnost tohoto eh, parlamentu a českého předsednictví, že za této formální návštěvy, je možné využít tuto příležitost k tomu, aby byli lidé ovlivňováni v ratifikačním procesu Lisabonské smlouvy. Protože, paní předsedající, pokud toto je v pořádku, a já chci vědět, jak o tom rozhodnete, pokud toto je v pořádku, logickým závěrem je recept na chaos v našich chodbách, kde každý argument eh, bude eh, tímto způsobem soutěžit agresivně o získání co největšího eh, pole zájmu. A já vás žádám, aby už se to víckrát nestalo. Děkuji, paní Doyle. Pan Schulz. Děkuji, paní předsedkyně. Návrh můžete křičet potom, až uslyšíte, co mám co říci. Eh, paní předsedkyně, právě se přihlásil o slovo kolega a uh, už několikrát eh, vzpomínal na různou vzpomínku. Já bych tady připomněl, když uh, premiér Sokrates Eh, zde chtěl hovořit o eh, při podepsání eh, Evropské charty základních práv, tak nemohl, protože mu to bylo v tom zabráněno, ale pan prezident Klaus tady mohl bez problémů pohovořit. V tom je ten rozdíl. Děkuji. Dobře, další bod na pořadu jednání hlasování k bodu pana von Vogel, to je o Evropské bezpečnostní strategii, je to návrh na usnesení, pozměňovací návrh 10, elektronické hlasování, které nyní zahajuji, prosím. Všichni hlasovali, uzavírám tedy hlasování. A je zamítnut tento pozměňovací návrh. Osmý pozměňovací návrh, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. Pozměňovací návrh 7 elektronicky zahajuji hlasování. Všichni hlasovali. Uzavírám hlasování. Návrh je přijat. Odstavec 6, to oddělené hlasování. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 11. Pozměňovací návrh. Jedná se o zrušení textu, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnout. Pozměňovací návrh 14, elektronické hlasování. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali? Uzavírám hlasování. Je zamítnut. Pozměňovací návrh 12. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, zamítnout. Odstavec 11. Oddělené hlasování. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Pozměňovací návrh 4. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnout. Pokud si přejete, zkontrolujeme to. Ne, jste spokojeni, dobře. Pozně Odstavec 12 jde pro. Proti. Zdrželi se. Přijat. Odstavec 18. Dva pozměňovací návrhy. Číslo 1. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnout. Číslo 9. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijat. Přejete si to zkontrolovat? Ano. Zahajuji tedy hlasování. Je to pozměňovací návrh 9. Všichni hlasovali? Končím hlasování. A je přijat tento pozměňovací návrh. Po odstavci 20 už jsou dva pozměňovací návrhy. První je číslo 2. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnut. Pozměňovací návrh 18. Pokud je přijat, bude přijat, dostane se na nové místo v textu postávajícím odstavci 12. Tak navrhuje zpravodaj. Máte k tomu nějaké výhrady? Nezdá se to? Tak. Hlasujeme o pozměňovacím návrhu 18. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Raději bych to zkontroloval elektronicky. Hlasujeme elektronicky o pozměňovací návrhu 18. Všichni hlasovali? Končím hlasování. Je přijat. Ostavec 27, pozměňovací návrh 6. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Pozměňovací návrh 3. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. To bylo jasné. Odstavec 37. Oddělené hlasování. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Pozměňovací návrh 5. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Pozměňovací návrh 15 elektronicky. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali? Uzavírám hlasování. Je zamítnut. Pozměňovací návrh 16, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnut. Pozměňovací návrh 17 elektronicky. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali? Uzavírám hlasování. Je zamítnut. Pozměňovací návrh 13, což je zrušení části textu. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnut. Nyní budeme hlasovat o třech oddělených odstavcích. Nejdříve odstavec 53. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Odstavec 55. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Odstavec 61. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Budeme hlasovat o návrhu usnesení a to elektronicky zahajuji hlasování. Všichni hlasovali? Uzavírám tedy hlasování. Návrh je přijat. Blahopřeji. Zpravodaji. Přejdeme k hlasování o zprávě pana Vatanena o úloze NATO v bezpečnostní struktuře EU a předávám slovo zpravodaji panu Vatanenovi, který si přeje přednést krátké sdělení. Děkuji vám, paní předsedající. Vážené kolegyně a kolegové, omlouvám se, že vás zdržuji. Před obědem já to dělám tak jednou za deset let, tak doufám, že to nebude tolik vadit. Jako poslanec finského parlamentu mohu říci, můžu říct si podobně jako můj kolega, můžete prosím vás zavřít okno. Já bych tedy rád sdělil pár slov, které se týkají těch předchozích tří eh, zpráv, protože jsou součástí jednoho eh, balíčku. Jsou to zprávy pana Seruzvolského, Vogau a moje zpráva. Jedná se o současnou situaci. Tato krize vznik, Eh, vznikla sama o sobě. My jsme řekli, že to krize nesmí se již opakovat, ale Evropská unie se musí snažit předcházet takovýmto krizím, eh, takovýmto lidským krizím a k tomu by, se, k tomu by nemělo docházet. Eh, například taková věc jako pád střechy ve Štrasburském parlamentu se může stát znovu. My musíme spolupracovat a musíme si pamatovat, že nemáme monopol na mír mír náleží každému. Budování míru je naší společnou povinností. Je to něco jako láska, musí být bezpodmínečný. V tomto musíme být idealističtí, musíme hledět daleko do budoucnosti. Nemáme, když běžíte v lese, tak se nedíváte na špičky nohou, ale díváte se ku předu, tam, kam směřujete. A pak automaticky kladete nohy, kam máte. Přesně tak se máme chovat. Chceme budovat mír. Vše, co si říct, dámy a pánové, když budeme respektovat dědictví našich předchůdců a pana Mone, tak budeme patřit jen k jedné straně, která je zaměřena budování míru. Jedině tehdy bude to okno správně otevřené. Děkuji, já myslím, že skutečně všechna okna jsou otevřená, jak říkáte. A teď eh, od pozměňovací návrh 25 a máme tady jmenovité hlasování. Takže můžete hlasovat. Hlasovali jste všichni. Uzavírám hlasování a návrh je zamítnut. Nyní pozměňovací návrh 26, opět jmenovité hlasování. Můžete hlasovat, prosím. Hlasovali jste všichni, v tom případě končím hlasování a návrh je schválen. Nyní přecházíme k návrhu číslo 11, opět jmenovitě Hlasovali jste všichni, v tom případě končím hlasování. Návrh je schválen. A nyní se dostáváme k návrhu 27, opět je jmenovité hlasování. Ke 27 můžete hlasovat. Hlasovali jste všichni, v tom případě končím hlasování. Návrh byl zamítnut. Nyní návrh 12, jmenovité hlasování. Hlasujte, prosím. Hlasovali jste všichni. Končím hlasování. A návrh byl přijat. Nyní odstavec 19, oddělené hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se někdo schváleno. Nyní odstavec 22 oddělené hlasování ve dvou částech a zároveň jmenovité hlasování pouze o první části, takže jmenovité hlasování k první části. Všichni jste hlasovali. Končím hlasování. Návrh byl schválen. Nyní druhá část, kdo je pro, kdo je proti. Zdržel se někdo schváleno. Dále pozměňovací návrh 13, kdo je pro, proti, zdržel se někdo, schváleno. Teď, pokud tomu rozumím, pan Vatanen chce předložit ústní pozměňovací návrh k odstavci 29. Ano, děkuji, eh, omlouvám se. Jenom chci říci, že chceme vyškrtnout větu, která se týká evropského operačního eh, vedení. Chceme říci, že ta věta zdůrazňuje, že navrhované eh, operační, mm, operační, navrhovaný operační štáb poskytuje řešení tomuto problému. Dobře, takže hlasujeme o odstavci v pozměněném znění. Kdo je pro? proti, zdržel se někdo schváleno. Nyní návrh číslo dvě. kdo je pro, proti, zdržel se někdo schváleno. Návrh 14, opět jmenovité hlasování, můžete hlasovat. Hlasovali jste všichni. Končím hlasování a návrh je přijat. Návrh 20. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Zamítnuto. Návrh 3. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Zamítnuto. Návrh 21. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Zamítnuto. Dále návrh 22. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Zamítnuto. Návrh 15. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. Čtyřka nám odpadá, takže teď 24 a jmenovité hlasování. Takže hlasujeme jmenovitě ke 24. Hlasovali jste všichni? V tom případě končím hlasování a vidíme, že návrh byl zamítnut. Nyní návrh číslo 16 a 23. Jsou to totožné návrhy. Hlasujeme jmenovitě. Můžete hlasovat, prosím. Hlasovali jste všichni? Končím tedy hlasování. Návrh byl zamítnut. Zdá se, že tady máme mm, ústní pozměňovací návrh pana Landsbergise. Paní předsedkyně, vážení kolegové, mám dva ústní pozměňovací návrhy k tomuto odstavci. Ten první se týká jednoduché náhrady. Tam, kde hovoříme o našich obavách, říkáme lidská práva a právní stát, ty chceme dát na první místo a nikoliv na místo poslední. Prosím vás o podporu tohoto návrhu. Děkuji. A poté Až se rozhodnete, jak budete hlasovat, eh, dovolil bych si představit další ústní pozměňovací návrh. Paní předsedkyně, pane Landsbergisi, týkají se oba stejného odstavce, nakolik vím, tak prosím, můžete je prezentovat oba dva zároveň? Ano, dobře, takže ten druhý ústní pozměňovací návrh se týká druhé části tohoto odstavce ohledně Ruska. Vzhledem k tomu, že existují jasné představy o tom, co to je demokracie, bylo by vhodnější zde říci něco trošku jiného, říci něco ve znění mého pozměňovacího návrhu, vložit po slovu demokracie toto. A odmítá vojenskou hrozbu jakožto politický nátlak na, její, na jeho sousedy. Nemůžeme totiž podpořit takovéto politiky. Děkuji, pane Landsbergisi. Takže nejprve hlasujeme o prvním pozměňovacím návrhu v ústním znění. Jsou tu nějaké námitky? Námitky k druhému ústnímu pozměňovacímu návrhu? Nikoliv. V tom případě tedy budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu 17 ve dvou částech v pozměněném znění. Nejprve první část, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. A teď druhá část, kdo je pro, proti, kdo se zdržel. Schváleno. Můžeme druhou část ověřit elektronicky, takže hlasujeme k druhé části. Hlasovali jste všichni. A návrh je schválen. A nyní zdůvodnění 5. Opět jmenovité hlasování. Můžete hlasovat, prosím. Hlasovali jste všichni. V tom případě končím hlasování a tento návrh byl rovněž přijat. Nyní návrh číslo 7. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se někdo schváleno? Úvodní ustanovení mm, D. Návrh 8. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno? Návrh 9. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno? A bod zdůvodnění E. Návrh 5. Kdo je pro? Proti? zdržel se někdo, zamítnuto. Návrh 10, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se někdo, schváleno. Úvodní ustanovení N, samostatné hlasování, kdo je pro, proti, zdržel se někdo, schváleno. Nyní návrh 28 a máme tady jmenovité hlasování, takže hlasujeme o 28 jmenovitě. Hlasovali jste všichni? Končím tedy hlasování a tento návrh byl zamítnut. Nyní návrh 18, opět jmenovité hlasování. Můžete hlasovat, prosím. Hlasovali jste všichni, v tom případě končím hlasování a návrh byl zamítnut. Návrh 6, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo zamítnuto? Návrh 29. A tady máme jmenovité hlasování, takže můžete hlasovat. Hlasoval každý. A návrh byl zamítnut. Pozměňovací návrh 19, jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Hlasovali jste všichni, Končím tudíž hlasování a tento návrh byl zamítnut. Není návrh celého usnesení a to jmenovitě. Hlasovali jste všichni. Končím tady hlasování a toto rozhodnutí bylo schváleno. Gratuluji panu Vatanenovi. A nyní hlasujeme o zprávě paní Napoletáno o barcelonském procesu Unie pro středomoří. Takže hlasujeme o návrhu usnesení. Máme tady návrh jedna, kdo je pro, proti, zdržel se někdo, schváleno. Návrh sedm, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se někdo, zamítnuto. Návrh 8, kdo je pro, kdo je proti? Zdržel se někdo zamítnuto. Návrh 2. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno. Návrh 3. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno. Návrh 9. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo zamítnuto. Návrh 10. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Zamítnuto. Návrh 11. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Zamítnuto. Návrh 4. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. Návrh 5. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. Návrh 6. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Zamítnuto. A nyní návrh usnesení jakožto celek. Hlasujeme jmenovitě. Můžete hlasovat, prosím. Hlasovali jste všichni. Končím tedy hlasování. A toto usnesení bylo schváleno. Gratuluji tedy naší zpravodajce. Nyní zpráva Simansky, revize Evropského nástroje sousedství a partnerství, návrh usnesení, návrh číslo 3. Kdo je pro? proti, zdržel se někdo schváleno. Návrh 1, kdo je pro, proti, zdržel se někdo schváleno. Návrh 2, kdo je pro, proti, zdržel se někdo schváleno. A nyní hlasujeme o usnesení jakožto celku a to jmenovitě. Můžete hlasovat, prosím. Hlasovali jste všichni. V tom případě končím hlasování a vidíme, že usnesení bylo schváleno. Gratuluji zpravodaji. Nyní budeme hlasovat o zprávě pana Bermana o financování opatření nesouvisejících s oficiální rozvojovou pomocí a dávám slovo našemu zpravodaji. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Já chci eh, vrátit eh, podle pravidla 165 tuto zprávu zpět do výboru, protože jak parlament, tak komise vidí nutnost ještě provést eh, určité kroky, které se netýkají, nebo realizovat projekty, které se netýkají pouze snižování chudoby. Rozpočet na rozvoj není ovšem zamýšlen pro tyto rozvojové projekty, přitom někteří poslanci chtějí použít právní základ, který povede k financování těchto kroků z rozvojového rozpočtu a to je přesně to, čemu se chceme v této zprávě vyhnout. Nedos Sáhli jsme dohodli. Pokud bude přijat pozměňovací návrh 1, bude tato zpráva nekoherentní a bude proti zájmům e, nejchudších lidí světa, proto by bylo lepší vrátit tuto zprávu zpět do výboru pro rozvoj a shodnout se tam na právním základě, získat jasnou podporu tohoto parlamentu. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji, pane Bermane. Chci se zeptat, zda ještě někdo jiný chce vystoupit pro nebo proti tomuto návrhu. Ano, pan Kála chce vystoupit proti, pokud se nepletu. Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin. Ano, děkuji, paní předsedkyně. Stanoviska jsou opravdu odlišná. Stanovisko výboru pro rozvoj je proti stanovisku zahraničního výboru, právního výboru a také proti stanovisku právní služby parlamentu také proti rozhodnutí Rady, Komise a Evropského soudního dvora a proto jsme ve většině eh, na tom, jak to vychází tedy z tohoto pozměňovací návrhu a já si myslím, že bychom tento pozměňovací návrh měli eh, zrušit, protože v podstatě v samotné věci to nic nemění, je tady prostě jenom rozdíl v právních stanoviscích. Děkuji. Kdo další se hlásí o slovo a chce vystoupit eh, ve prospěch zpravodaje? Ano, paní předsedkyně, já eh, chci eh, podpořit zpravodaje na základě diskuze tady, která se odehrála včera s komisí, příspěvkem komise, tak tímto ohledem souhlasím, že je potřeba pokračovat v diskuzích a najít řádný právní základ pro tyto kroky, pro tyto akce, které nejsou eh, čistě akce rozvojové pomoci. Je to širší spolupráce s rozvojovými zeměmi a proto nespadají úplně přesně pod ostatní nástroje, které se věnují spolupráci s průmyslově vyspělými zeměmi. Také je velice důležité vyčlenit peníze pro DCA skutečně na tyto projekty, čistě na tyto prostředky, na tyto projekty, proto podporuji pana Bermana. Děkuji. Budeme tudíž hlasovat o tom, zda odložíme toto hlasování a vrátíme tuto zprávu zpět do výboru. Takže kdo je pro tento návrh? Děkuji. Kdo je proti? Zdržel se někdo? Zdá se, že návrh byl tedy přijat. Uh, Nyní tedy hlasujeme o zprávě paní Dál o organizaci a způsobu práce Úřadu pro úřední tisky Evropské unie. A budeme hlasovat o návrhu tohoto usnesení. Máme tady návrh 2. Kdo je pro? Proti? zdržel se někdo schváleno a dále návrh 1, kdo je pro, proti, zdržel se někdo schváleno. A nyní e, návrh celého usnesení a hlasujeme jmenovitě. Můžete hlasovat, prosím. Hlasovali jste všichni? Končím tudíž hlasování. Usnesení bylo schváleno. Gratuluji paní zpravodajce. Přejdeme k vysvětlení hlasování. Jako první ke Gáze pan Samber. Paní předsedající, já chci vysvětlit,